Rozprava je tím ukončena. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Zítra naše zasedání začne v 9 hodin a skončí v 1 hodinu a potom